Jako Milí kolegové, trochu klidu, zahajuji schůzi. Viděli jste program. Pokud nejsou připomínky k programu, tak ho lze považovat za přijatý. A Jediný bod našeho programu vlastně to je finální hlasování o zprávě výboru Taxud 2. Eh, takže a poté po této schůzi bude následovat přátelské setkání, kdy oslavíme výsledky naší práce. Eh, poněvadž budeme hlasovat, tak bych rád, abyste prověřili, že máte hlasovací karty a za chvíli mm, mm, provedeme technickou zkoušku, abychom zjistili, že všechny fungují a že tady nemáme eh, mezi hlasujícími příliš mnoho členů EPP. A pane předsedo, z definice věci vždycky EPP je příliš. Bien. Ano, můžeme si vybírat mezi členy EPP, protože některé mám rád, některé méně. Ano, přesně tak. Předseda zelených nemá slovo. Naše zasedání je veřejné a samozřejmě vysíláno webstreamem na internetu, stejně jako předchozí schůze. A před hlasováním je třeba přijmout nejprve zápis ze schůze 24. května žádné připomínky, takže budeme považovat za odsouhlasený tento zápis a zápis této schůze, tedy poslední, o tom se bude hlasovat písemně per rolam. Teď pokud jde o hlasování, takže prověříme, že vše funguje, jak má, takže kteří, ti, kteří chtějí hlasovat, tak ať to zkusí, ti, kteří ne, tak ne. Zajímavé hlasování. Peter. Ano, eh, může asistent eh, socialistické frakce jít eh, pro kartu hlasovací? Vy jste to nechal ve výboru Ekon. Může někdo opatřit kartu? Tak prosím. 39, 39, dobře. Takže kromě Petra všechno v pořádku. Kolik máme členů z EPP? To stačí? Včetně mě? Ano? Akorát. Takže já musím hlasovat v tom případě. Dobře. Jako EPP a ne jako předseda. E, dobře. Takže nejprve chci Mm, poblahopřát spravodajům, eh, stínovým spravodajům a sekretariátu, kteří udělali vynikající práci. Jejíž výstupy teď odsouhlasíme. Návrh 164. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se zamítnout. Návrh 165, já jsem byl autorem já a já jsem ho stáhla, abychom získali čas. 166, Annelies Doc, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. Návrh 167, Filipa Lamberce, kdo je pro? Proti, zdržel se a prověříme. Prověříme. Hlasujeme o návrhu 167 elektronicky. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tudíž 23 pro, 14 plus 1 proti. E, nikdo se nezdržel, takže návrh je přijat. 168 stejné autora, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, No, to není stejná většina, takže třeba prověřit. Zájem hlasování. Končím hlasování. Pro 21 plus 1, tedy 22, proti 17, jeden se zdržel přijat. 171, Filipa Lamberce, kdo je pro? Kdo je proti? To není zase stejná většina, takže opět je třeba znovu prověřit, eh, zahajuji hlasování. Je nás 40, 40, hlasujte všichni, takže ti, kteří mají kartu, jeden SEPP. Navíc, že já stáhnu kartu, takže všichni hlasovali 39. Končím hlasování. 19 eh, plus 1, tedy pro, 20 pro. To znamená 20 pro, 20 proti. Takže návrh je zamítnut. 170, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaté. A nyní kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaté. 175. Filipa Lamberce jako doplnění ke kompromisu 1. Kdo je pro? kdo je proti, zdržel se, prověříme, já myslím, že zamítnut zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Já hlasovat nemůžu. Končím hlasování. 21 pro, 19 proti. Přijat. Nyní zbytek na stránce od tom se hlasuje s kompromisem 1 vlastně, takže 169 dole. Zpravodaj proti, kde pro? Proti. Zdržel se. Já bych to radši stejně prověřil. Já hlasovat nebudu. Zahajuji hlasování. Zahajuji, hlasujte, hlasujte. Takže do, končím hlasování. 23 plus 1, 24 pro, přijat, 17 bylo proti. Kompromis 2 pro, proti, ne, první část, první část, kde pro, proti, zdržel se, přijat. Druhá část, pro, proti, zdržel se, přijata také ale jiná většina tentokrát. Eh, eh, eh, Evil Legner, mm, ne, ten odpadá, 64 odpadá, takže 261, 261, kdo je pro? 251, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Prověříme, 251 hlasujte. Hlasujte. Dobře, končím masování. 17 plus 1, takže 18 pro, 22 proti. Ne. Aha. 17 plus 22 minus, takže zamítnut. Kompromis 3. První část to je pro, ne proti. Zdržel se. Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat také, což nás přivádí k návrhu 200 Danuty Hybner jako doplnění. Kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnut. Nyní se dostáváme k 215. No, enfin, je crois que c'était clair. Hein. Alors, le 2... to bylo jasné. 215 jako doplnění ke kompromisu 3. D'après... Euh... Ne. Podle sekretariátu 215 neodpadá. Leda, že by zpravodaj měl za to, že by měl odpadnout, čemuž tak není. Takže kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Myslím si, že zamítnout, ale radši prověříme. Takže hlasujeme o 215. Zahajuji hlasování. Hlasujte. 37, 38, tak ještě další, probuďte se, 40, končím hlasování, 2020, zamítnout. Eh, takže oba marky jsme eh, zamítli. Ale 205 ten odpadá. Kompromis 4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Mm, kompromis 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat, takže 219 odpadá. Dostáváme se k 216 Filipa Lamberce. Kdo je pro? je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Prověříme. Tak, prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Ještě hlasujte. Rychle, rychle. Dobře. Pane předsedo, eh, francouzi dnes hrají, takže vy jste pod takovým tlakem časovým? 20 <laughs> pro, 19 proti, <laughs> Ano, já jsem to viděl špatně, výborně. Mm, já jsem celý zmatený nějaký, omlouvám se. Přijaté 217. To je pro? Proti? Zdržel se? Přijaté 218. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut 220. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis 6. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Nyní bylo mi signalizováno, že 234 Filipa Lamberce je slučitelný, na rozdíl od toho, co bylo předtím, takže je kompatibilní, slučitelný, jako doplnění. Aha, Protože by mi zpravodajové řekli, že to vidí jinak. Dobře, takže kdo je pro 234? 234. My jsme nehlasovali o kompromisu 7? Aha, tak to se omlouvám. To se omlouvám. Kompromis. Takže my jsme hlasovali o 6, takže 7 teď. Kompromis 7, kde pro, proti, zdržel se, přijaté. A nyní tedy 234 je slučitelný jako doplnění s kompromisem 7, kde pro, kde proti. Zdržel se, prověříme. Zahy hlasování. 39, 40, 41. Je nás více a více, nakonec nás bude 100. Takže 22 pro, 19 proti. Přijat kompromis 8, první část. To je pro, to je proti, kdo se zdržel, přijat. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Třetí část, což je ústní eh, pozměňovací návrh EPP. Ne, EPP. Aha. Třetí část. Wrongful all. Tak jsem se mýlil tady já. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. A nyní návrh, ústní návrh EPP. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. 40, 41, končím hlasování. 19 pro, 21 proti. Jeden se zdržel, je zamítnut. Návrh 237 Danuty Hybner. Eh, eh, doplnění ke kompromisu číslo 8, který jsme právě přijali. Jde pro? Jde proti? Zdržel se. Prověříme. Hlasujte, hlasujte 39, takže vidím, že se nám to zrychluje, dobře. Končím, blahopřeji, 17 pro, 23 proti, jeden se zdržel, zamítnut. Nyní kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. 249 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Prověříme. Hlasujte, hlasujte. Zajím hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 19 proti, 2 se, zdrželi. Je přijat. E, eh, 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Stejná většina. Takže přijat. 252 odpadá, 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme. Prověříme 253 za hlasování. Hlasujte, hlasujte. 42, ano, 23 pro, 16 proti, 3 se zdrželi přijat. 254, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnut. 255 kory, kdo je pro, kdo je pro koru. Kora. A, a další, kdo je proti, většina zdržel se, zamítnut. 256 Katalín. je pro. je proti. Zdržel se. Přijat. Eh, a v tomto případě se dostáváme ke kompromisu 10. Kompromis 10, první část, kde pro, proti, zdržel se, přijat. Druhá část, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijata také většinou, která je ale tady trochu jiná. A dostáváme se k 200. 88 ten odpadá a 274 Gunnar Hekmarka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. 11. Kompromis 11, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Pervanš je proti? No, dobře. Hmm. Ano, takže ruka, Perman říká ne, e, ústa říkají ano, takže já mám to, že ano. Zdržel se přijat druhá, přijata druhá část, kde pro, kde proti. Zdržel se prověřím, já myslím, že také přijatá, ale ta většina byla jinak složená, takže hlasujeme, hlasujeme, hlasujeme. A hlasujeme. 40, 41, 42, 42, dobře, končím hlasování. 25 pro, 16 proti, 1 se A to Třetí část. Třetí část, kde pro, kde proti, zdržel se, přijat. A nyní Takže čtvrtá část, ano, čtvrtá část, opět slovo wrongful. To je pro wrongful? Kdo je proti? zdržel se, tak to není jasné, nezvedáte ruce, budeme hlasovat elektronicky. Hlasujte, hlasujte, zahajuji hlasování, 40, 41, 42, končím hlasování, 27 pro, 14 proti, 1 se zdržel, přijato. A nyní přijím kompromis, takže my jsme přijeli kompromis 11 jako doplnění návrh 284. Kdo je pro 284? Kdo je proti? Velice těsné. Zdržel se. Prověříme za hlasování. Hlasujte, hlasujte. Ano, takhle to je dobře. Končím hlasování. Výborně. 21 k 21. Zamítnut. Danuta byla zamítnuta. 279. Další doplnění od Filipa Lamberce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Myslím si, že zamítnuto, ale prověříme, aby to, byly, aby to bylo politicky symetrické. Zahajuji hlasování, hlasujte, hlasujte, 41, 42 a je to tady, končím hlasování, 20 pro, 21 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Což nás přivádí k 287 Fernandese a Chauregiho. 287, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Kompromis 12, první část, kdo je pro? Qui contre? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdržel se. Přijata také, což nám umožňuje se dostat ke kompromisu 13. Unblock. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Tím se dostáváme k návrhu 309. Filipa Lamberce, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasujte, hlasujte. 41, 42, výborně. 21 pro, 20 proti. Je přijat o jeden hlas. 310 Paula Tanga. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijat. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? No a nyní doplnění. Mm, Filip Lambert 315. Kdo je pro? Kdo je proti? opět velice těsné, myslím si, že spíše ne, ale prověříme za hlasování. Hlasujeme velice rychle, eh, jde to rychle, 41 42, končím hlasování, 21 pro, 20 proti, jeden se zdržel, takže přijato. Kompromis 15 ve třech částech. Aha, 16, omlouvám se. Já dneska nějak špatně vidím. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. A nyní 16 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijatá. Druhá část. Mm, Binding Union pro, proti. Eh, no, zdržel se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, prověříme. Prověříme, zahajujeme hlasování o třetí části kompromisu 16. Jeden ze zelených navíc. To je mimořádné. A kde jsou vůbec? Kde je? No, ano, já eh, nedávno mě rekrutovali, takže já eh, o tom nevím. Mm, ano, to je tedy eh, umělá inteligence počítačů, ne. Inteligence zelených je reálná. No, tady prostě jedna zelená hlasovací karta navíc. A asi nebo někdo má rozdvojenou osobnost, to nelze nikdy vyloučit. No, c'est quand même curieux, ça. My jsme to viděli u Pervanche, u Pervanche, kdy ústa říkala ano a ruka ne. Bon, alors écoutez. No, poslechněte. No, teď mm, musíme pře- přeskončit hlasování, přerušit. A budeme ho anulovat a musíme začít znovu. A, takže opět zahajuji hlasování. Rouvert, oui. Pět. Hlasujeme, opakujeme hlasování. Všechno zatím dobré. A je to tady. 41. Ten je navíc. To je teda velice bizarní. Jedna karta navíc, ale nepoužívá se. Takže 42 hlasů, výsledek Vají s'était mis à la place de Fernandez, mais bon. A se posadil na místo Fernandese, takže dobře, 42, dobré. Ale podle našeho stroje tady pořád je jeden zelený. Tak kolik to je celkem? Výsledek hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 17 proti, tudíž je přijato. To byl třetí část. Třetí část. A tím se dostáváme k 326, což je nový návrh Filipa Lamberce, to bude doplnění ke kompromisu 16. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Prověříme, ale prosím vás, ať nehlasuje zase moc těch zelených. Ça y Ano, to je divné, 42, jeden celý navíc. Končíme. 21 pro, 19 proti, dva se zdrželi. Hmm, to je taková záhada tady. Jak un mystère. Záhada. Co s tím? Ono se stejně na hlasování na výsledku nic nemění. No. No, ça change pas ce vote, même si... Tím se výsledek ne, eh, e, eh, nemění. Když bychom jeden hlas dali pryč, tak stejně to bude 20. Hmm. No, 21 bez jednoho, to je 20. Eh, dobře, takže takže mm, slovo dostanete jenom, když vám ho dá předseda. Musíme to ale vyřešit jednou provždy. Tady je jedna karta, tam je jedna karta, vlevo tady ta, u paní. To je karta koho? to je vaše, ale vy nejste zelená. Ne. EFFD. Nahrad... Já jsem náhradnice. A když eh, změníte židli, když si přesednete, třeba. Eh, pokud eh, se někdo přesedne, tak přece to nevyřeší problém s elektronikou. To je jiná generace problému. Kompromis 17. Uvidíme, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Přijáte. 336, eh, 336 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 18 ve třech částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijata. Druhá část, pro, proti, zdržel se, a prověříme, prověříme, uvidíme, zdali e, změna židle E, to je tedy černá magie. 37, 38, to a 39? A je to tady? No, my to prověříme zvednutím ruky. 41. 25 pro, 16 proti, 41 hlasů a nikdo se nezdržel. Tak teď si to prověříme zvednutím ruky. Dobře. Kdo je pro? Neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je n'ai 25.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 Nikdo? Dobře, takže to je taková zábavná situace. My prověřujeme zvednutím ruky, eh, zdali se nespletl počítač. No. To je takové kreativní, eh, jaksi v digitální době. Dobře. Tak, 342. Eh, A, ne, ne, to byla pouze první část. Pouze první část, část 3 kompromisu 18, kdo je pro, kdo je proti? Prověříme. Filipe, Filipe, vy jste pro nebo pro část 3? Takže část 3 kompromisu 18 eh, přímo jdeme ke strojům. Protože teď jsme si prověřili stroj, tak jdeme ke stroji. Eh, třetí část kompromisu 18. Eh, stroj je otevřen. Opět úplně eh, zeleného, ta, eh, stroj, zele, eh, stroj je rozhozen kvůli zeleným. A teď se dostáváme k Bent Lukovi, k jeho návrhu, který bohužel dnes zde není. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis 19. Unblock v jednom bloku. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 348 Bernd Lukeho. Kdo je pro? Kdo je proti? Filip Lamberts zvedl ruku dvakrát. Tak to hned proči prověříme. No, takže prověříme 348 Benta Lukeho zájem hlasování. Zájem hlasování a eh, pořád stroj je to z toho rozhozený, 42. Dobře, 26 pro, 16 proti, mm, přijat. Kompromis 20, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se. Prověříme, zahy hlasování. Hlasujte, hlasujte. Mhm, končím. 23 pro, 17 proti, 2 se zdrželi, přijato. E, což e, znamená, že jsme se dostali k návrhu 355. Ten odpadá, takže kompromis 21. Ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se. Prověříme zájem hlasování o druhé části na eh, kompromisu 21. Končím hlasování. 25 pro, 17 proti, stejná většina jako předtím, přijato. Tři, třetí část, třetí část tohoto kompromisu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijatá a takže celý kompromis je přijat. Tím se dostáváme k 364 Paula Tanga. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijat. Eh, no, pokud připustíme, že Filip Lambert hlasoval pro. Kompromis 22. Ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijata. 371 mm, Bente kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 372, ne, ten, ten 372 kory, kde je pro, kora, kde je pro koru, proti, zdržel se mm, zamítnut, mm, takže zůstala osamocená. Dáme jí druhou šanci tedy s tím návrhem 374, kde je pro, kde je proti. Zdržel se dnes večer se jí nedaří. 373 Filipa Lamberce, kdo je pro? Proti? Pro, zdržel se přijat. 375 Toma, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 376 Filipa Lamberce, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. 376, hlasujte, hlasujte, hlasujte. Mm-hmm. Hlasuje jenom 40 teď, končím hlasování. Končím 22 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel přijat. 377, Stejný autora, kdo je pro? Proti, zdržel se stejná většina. Přijat 378, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat 379, stejný autor pro, proti, zdržel se stejná většina jako poprvé a přijat kompromis 23, první část, jde pro, proti, Hmm, jeden ze spolu zpravodajů proti, ale je izolován. Aha, to byla chyba. Dobře takže asi ho nakazil Filip Lamberts. A i mě. Pane předseno, eh, druhá část, druhá část, kde je pro, kde je proti, zdržel se, přijata. A nyní se dostáváme ke kompromisu 24 na stránce, na další stránce, také ve dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, se zdržel. Přijatá druhá část pro, proti, zdržel se. Myslím si, že většina byla pro, ale radši to prověříme, za hlasování. Mm, končí. Mm, všichni hlasují teda ještě. 41. 20 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Nyní přejdeme k 547, eh, což je doplnění k návrhu 24, kde pro, proti, zdržel se, přijat eh, stejnou většinou, kompromis 25, kdo je pro, první část, první část 25 pro, proti, zdržel se, přijata, druhá část pro, proti, zdržel se. Myslím si, že většina ano, ale prověříme. Prověříme, protože jedna velká frakce je proti, takže hlasujte, někteří spí, jak to vypadá. 40 tak rychle, dobře, 41, 26 pro, 15 proti, Někdo se nezdržel, přijato. A nyní 394, ten odpadá a dostáváme se 26. Kdo je pro? Kompromis 26 pro, proti, zdržel se přijat. Eh, a 398, Danuty, kdo je pro? Danuta je pro. A je sama pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Vši, eh, takže všichni, kdo nejsou se PP, jsou proti, zdržel se EPP izolováno. Všichni, kteří nejsou z EPP? Ne. Tento návrh je nepřijatelný. I jak si, kdybychom to vzali s humorem. A Danu tu podpořila její frakce, ale frakce zde byla v tom sama, zamítnuto. 399 Ani Gomeš, kde pro? proti, zdržel se. Prověříme, prověříme. Zahajuji hlasování, zahajuji hlasování. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Prosím, ještě chybí. Ještě chybí. Končím hlasování. 20 pro, 19 proti, jeden se zdržel. Přijat. Kompromis 27. To je pro? Přijat. Čím se dostáváme ke 408, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut, 409 Filipa Lamberce, proti, přijat. 411 Alena Lamasura, kdo je pro, kdo se opovažuje být proti, zdržel se. To je nejdůležitější hlasování večera. A přijate, hm, že porota byla ho přeje. Fabio 419, kdo je pro? Proti? Zdržel se, myslím si, že většina byla pro, ale prověříme. Prověříme za hlasování. Zahajuji, hlasujte, hlasujte, hlasujte, hlasujte. Dobře. 21 pro, 19 proti, jeden se zdržel, přijat. Kompromis 28. První část, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se. Takže EPP, takže přijata. A nyní přejdeme k... Hmm, dobře. Prověříme, prověříme druhou část kompromisu 28. Budeme hlasovat. Hm, to se týká přílohy, ano, to je princip přílohy. Končím hlasování. 24 pro, 2 proti, 15 se zdrželo. Dobře. A tedy teď, takže se rozhodneme dát do přílohy i text, který vypracovali zelení a poté, co eh, skončí to prověřování, tak byly zveřejněny 419. Fabia a Svena. To be voted as addition, doplnění ke 28, kdo je pro, proti, eh, zdržel se. Prověříme, přímo prověříme tento návrh 419. Hlasujeme, hlasujeme. Končím hlasování, končíme 21 pro, 19 eh, proti přijat 443 stejných autorů, také jako doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se. Takže stejná většina. Stejná většina. A nyní 444 ten odpadl, 410 také. Hm, ale musíme hlasovat o 425 eh, zelených. Je pro? Proti? Zdržel se. Eh, musíme prověřit, je to velice těsné. Hlasujeme, hlasujeme, hlasujeme. Ještě chybí jeden hlas, končím hlasování. Dobře. Končím hlasování. 22 pro, 12 proti. Je přijat 426. Mm, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Prověřím. Já myslím, že stejná většina, ale nezvedáte ruce, takže to těžko lze vidět. 426. Mm, hlasujte, hlasujte, hlasujte. Dobře, končím hlasování. 22 pro, 19 proti, stejná většina. 427, tady ta většina bude jiná. Kdo je pro? Proti? Sešel se? Přijat. Kompromis 29, kdo je pro? Proti? Sešel se? Přijat. 436, Fabia Svena, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Já myslím, že lehká většina, ale zahajuji hlasování, všichni hlasují, končím. Aha, tak tady něco nehraje. 34 pro a 7 proti. Hm? No dobře. Tak asi já už nevidím vůbec nic. E, e ano, to bylo 436, teď 437, jde pro, kdo je proti. Zdržel se. Hmm, to si zaslouží prověření. 437, zahaju hlasování. Mhm. Končím hlasování. 22 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel. Další odpadá a dostáváme se 446. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel zamítnout. 447. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnut 448, eh, o tom musíme hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se, prověříme, 448, prověříme, Zahaj hlasování, končím hlasování, 17 pro, 20 proti, 40 zdrželi, zamítnut. 449, eh, Katalín, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Prověříme. Mhm. Vypadá to, že to je stejná většina. Hlasujte, hlasujte, končím hlasování. 17 pro, 19 proti, 4 se zdrželi, takže zamítnuté. 450, 450. Aha, tak já musím hlasovat, dobře. Mhm. 450 Briana, kdo je pro, kdo je proti, všichni, včetně skupina Marian, zamítnut. Eh, kompromis 30, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijatá. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Aha. Zdržel se. Prověříme. Prověříme druhou část a já budu hlasovat taky. Uvidíme. Hlasujeme o druhé části. Hmm. Zahajuji hlasování. Dobře. 24 hmm, pro, 18 proti, přijata, přijata druhá část. Čím se dostáváme ke kompromisu 31, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijata, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme také druhou část, zahajuji hlasování, zahajuji hlasování a vidím to tak, že EPP hlasuje proti. Ano, 20 pro, 19 proti, 3 se zdrželi, přijata. Druhá část byla přijata. Čímž se můžeme přesunout k dvě, ne, ke 463 Silví Gulár a Nilsa Torvalce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, prověříme, prověříme. 463 Silví Gulár a Nilse Tolovalce. Hlasujte. Končím hlasování. 19 pro, 20 proti, 3 se zdrželi. Návrh byl zamítnut. 464 Dan Ani Gomeš, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. 465 Danuty, kdo, který je slučitelný, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. Eh, kompromis 32, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijatá, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata také eh, většinou, která byla těsnější, ale přijato. Čím se dostáváme k 400 7, 472 je pro, proti, přijato. 474, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. EPP proti, 475, kdo je pro, proti, mm, zdržel se, já, mm, já se snažím mm, 475, 475, prověříme 475. 4, omlouvám, 475. Hmm, dobře, končím hlasování. 21 pro, 19 proti, přijato. Kompromis 33, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti zdržel se. Zelení se zdrželi, musíme prověřit. Prověřujeme druhou část kompromisu 33. Prověřujeme. A já také musím hlasovat, pokud se nemýlím. Hlasujte. Dobře. Výsledek 23 pro, 16 proti, 3 se zdrželi přijato. A nyní 480 tady Berce jako doplnění ke 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme. 480. 480. Hlasujeme. Ještě chybí 42. hlas. Končím hlasování. 22 pro 18 proti 20 zdrželi. Přijato. E, kompromis 34. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel. Přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Přijata. Mm, tím se dostáváme ke 488, což je návrh zrušit. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 489 zpravodajů, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat a bohužel 466 odpadá, bohužel. To ho všichni letujeme a nyní e, máme 490, kdo je pro, proti, zdržel se přijat 490, kompromis 35, první část, kde je pro, kdo je proti, to se zdržel přijata. Druhá část e, eh, e, eh, zruší slovo public, kdo je pro, kdo je proti, Zdržel se? Prověříme, já myslím, že většina byla pro, ale vzhledem k významu tohoto slova, tak radši prověříme. Všichni hlasují, končí hlasování. 24 pro, 17 proti 1 se zdržel. Slovo public bylo přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu 36. Kdo je pro? Kdo je proti? PP proti, prověříme kompromis 36. 36, ano. 36. Hlasujte. Končím hlasování. 21 pro 17 proti, 4 se zdrželi, 36 je přijat, 37 první část. 280 nebyl přijat. Takže můžeme hlasovat o kompromisu 37. První část. Kdo je pro první část, kdo je proti? Zdržel se. Přijata. A druhá část. Pro. Proti. Budeme kontrolovat druhou část. Myslím si, že byla přijata, ale radši prověřím. Hlasujte 30. Tak, stop. 20 pro, 19 proti. 30 se drželi, přijato. E, těsně, velice těsně. A takže třetí část, kdo je pro? TTIP. Proti. Slyšel jste zamítnuta. Um, Čím se dostáváme k o dvě velké frakce hlasovali proti. A vy jste rozděleni. Dobře, vy jste rozděleni. Já také jsem rozdělen, takže ještě jednou. Také EPP je rozdělené. Takže prověříme, prověříme třetí část tohoto kompromisu číslo 37. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Můžete se sice rozdělit, ale hlasujte. 41, končím. 15 pro, 26 proti, jeden se zdržel. Zamítnuto. Třetí část zamítnuta. Dostáváme se k 514. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. 515. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut, také 516 pro, proti, zdržel se zamítnut, ani autor nehlasoval, 517, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnut, 518, Katalín, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Prověříme 518, zahajuji hlasování, kon, zahajuji hlasování, zahajuji, hlasujte, hlasujte, končím, 21, 21, zamítnut. 519, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Radši prověříme, protože nezvedáte ruce. Hlasujte. končím. 22 pro, 20 proti, přijat. 520, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Stejná většina, přijat. 521, mm, Gunnar Heckmarka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, myslím si, že zamítnut, ale prověříme, 521 prověříme, eh, tady jsme eh, v, eh, v takové situaci těsných většin, hlasujte, hlasujte, Končí hlasování, 19 pro, 22 proti, jeden se zdržel zamítnut. 522 stejného autora, kdo je pro, je proti, stejná většina zdržel se zamítnut. Kompromis 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat 523 jako doplnění ke 38 Marko Zany markovali, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnut. Čím se dostáváme k 533. 533 Filipa Lamberce, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se hmm, EPP. Aha. E, takže 533, prověříme 533, prověříme EPP souhlasí nebo ne, souhlasí, Já, abych věděl, co mám dělat, zda se mám také rozdělit. 22 pro, 20 proti, hmm, nikdo se nezdržel, přijato. A 534, kdo je pro? Socialisté nejsou pro, proti. Zdržel se. Radši prověřím, protože některé frakce, velké frakce jsou rozdělené. 42 hlasů. Hlasujte, hlasujte. Ano, i ti všichni, kteří jsou rozdělení. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, přijato. E, díky EPP 535, jde pro, jde proti, zdržel se. Hmm, ano, opět prověříme. Mhm, ano, hlasujte, hlasujte, hlasujte. Končím hlasování. Tentokrát 17 eh, pro, 24 proti, jeden se zdržel. Ano, takže zamítnut. Budeme pokračovat s 536. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo hm, prověříme? 536, hm, máme čtyři pozměňovací návrhy stejného autora, 536, hm, všichni odhlasovali. Dobře, končím hlasování. 17 pro, 24 proti, jeden se zdržel zamítnut a nakonec 537, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, hmm, prověříme. Prověříme, myslím si, že to byla stejná většina. To jsou velice těsné většiny. Hlasujte, končím hlasování. 16 pro, 25 proti, jeden se zdržel. Zamítnuto. 538 Danuty, kdo je pro? To je proti. Zdržel se, přijato. 539, e, bohužel, stažen autorem. A nyní přílohy. Příloha jedna, to je technický návrh. Všichni souhlasí. Dobře. E, příloha dvě. no, to jsme vzali do úvahy v kompromisu 28, přílohy 3a až 3 B4, to je návrh 540 zelený, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. 541, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Nyní přejdeme k recitals, k úvodním ustanovením. A máme zde pozměňovací návrh 11 zelených, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme 11. Za hlasování o návrhu 11. Hlasujte. Hlasujte. Končím hlasování. 21 pro, 20 proti 1 se zdržel, přijato. Nyní 12. Kdo je pro? Návrh 12. Proti. Zdržel se zamítnut. 13. Pro. Proti zdržel se zamítnut, 14 stejných autorů, kdo je pro, proti, zdržel se stejný výsledek, zamítnut. A nyní máme kompromis 39, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat a 21, návrh 21, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prověříme, prověříme 21, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel zamítnout. 22, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Mm, tady někteří váhají, prověřují, prověříme návrh 22 Danuty. Zahajuji hlasování, hlasujte, hlasujte, hlasujte. Končím. 18 pro, 24 proti je zamítnut. Kompromis 40. Amblok, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 30. Silvi Gulár, Nils Torvalce, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme 31. Prověříme 31, hlasujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování, 21 pro, 20 proti, eh, jeden se zdržel, je přijat 32 zelených, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme 32, zahajuji hlasování, Zahajuji hlasování. O, ještě pořád hlasování otevřené, ale už se brzy zavře. Končím. 22, 21 pro, 20 proti, jeden se zdržel. Takže třeba, by ti, kteří se zdržují, tak aby radši hlasovali snad proti, bylo by to zábavnější. A přijat. 33. Gunára Hekmarka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. 33. Prověříme 33 Gunára. 33. Kdo chce 33? 17 pro, 24 proti, jeden se zdržel Gunár. Gunara nikdo nechtěl. 34 zelených, kdo je pro, kdo je proti. No, socialisté jsou pro, pro kdo je proti. Dobře, prověříme, protože je to takové obskurní celé. 34. Prověříme. 34. Končím hlasování. 21 pro, 20 proti, jeden se zdržel. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? No, prověříme hned radši, protože já si myslím, že to bude velice těsná většina, ale stačí, aby jeden si změnil názor a už se to všechno změní. Tak hlasujte. Rychle, rychle. 21 pro, 20 proti, jeden se zdržel. To je tedy úžasná kontinuita při tomto hlasování, které je velice těsné. A nyní obrátíme stránku, návrh 36 stejných autorů, stejná většina, no tak radši hned elektronicky. Eh, protože hm, tady některé ty frakce Eh, jak si tyto potom úplně mohou změnit. To ne, že bychom něco měli proti autorům. Hlasujte. 41, 42. Končím hlasování. 22 pro, 20 proti, jeden se zdržel. Takže mm, vidíte, ti, kteří dříve se zdržovali hlasování, tak teď jsou pro Filipa. Takže návrh 37 pro, proti, zdržel se, přijat velkou většinou. A 41 kompromis. Kdo je pro, je proti, to se zdržel? Přijat. Čtyři, návrh 42 zelených, opět zelených, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 43, Bernta Lukeho, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 44, Gunara Hekmarka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prověříme, ale já myslím, že byl zamítnut, ale dobře, vzhledem k ohledům, k Gunarovi, tak radši prověříme, ale všichni musí hlasovat. Tak hlasujte. Končím hlasování. 17 pro, 24 proti. Ano, skutečně zamítnout. 45 Filipa Lamberce, kdo je pro? Proti. A mhm, tady zelení, ty podporuje EPP, no to je velice podezřelé prověříme. prověříme. Hlasujte. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, jeden se držel. Takže návrh 45 byl přijat. A tím odpadá 46. 47, kdo je pro? Proti, zdržel se. E, vidíme stejné rozdělení, ale radši prověříme 47. Hlasujte, hlasujte. Dobře, jeden už je unavený asi, tak hlasovat radši ani nebude. Končím hlasování. 22 pro, 18 proti, přijat. 48, analýz Doc, mladá maminka. Kdo je pro mladou maminku? Kdo je pro, proti? zdržel se přijat. 49 zelených, opět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, prověříme 49, prověříme, hlasujte, hlasujte, končí hlasování, 21 pro, 20 proti, zdržel přijat. Ano, 4, kompromis 42. Proti, zdržel se, přijato. 53 e, jako doplnění ke 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme 53. Prověříme návrh 53. Eli Schlein a Linda McKevin. Hlasujte. Hlasujte. Končím hlasování 23 pro, 18 proti přijato 56. Alde, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že mm, tady byla většina, ale prověříme. Mm, protože části levice se, levice se to nelíbí. Tak hlasujte, končím hlasování. Ano, takže to stálo za to 20 pro, 21 proti, jeden se zdržel, návrh je zamítnut. 57 milionů týdne pro, proti, zdržel se. Zamítnut 58 pana Morela, kdo je pro, proti, zdržel se. My prověříme, já myslím, že většina byla pro, prověříme 58 Emanuela Morela. Morela. Hlasujte. Končím hlasování. 22 pro 20 proti je přijat. 59. Kdo je pro? 59. Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme. Prověříme. Já radši ani snad nechci vyslovit jméno eh, autora mm, v úctě k jeho jazyku 19 pro 23 proti eh, zamítnuty. 60 eh, pro zamítnuto. 61 proti, zdržel se zamítnut, 62 danuty, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 63 danuty, kdo je pro, proti, vyslyšel se, prověříme 63, prověříme 63. voty, voty, voty. Hlasujte. Le vote est clos. 17 pour, 24. Končím hlasování. 17 proti 24 zamítnuto. 64 od zelených. Pro, proti zamítnuto 65 pro, proti tak to je zase taková podivná aliance, ověříme 65. Ověřujeme 65, prosím hlasujte. Končím hlasování. 21 ku 20. Takže přijato. 66, eh, to bylo staženo. 67 od zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To vypadá normálněji, ale stejně bych to radši ověřil. Ověřujeme 67. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, jedno zdržení přijato. Takže 73 Danuta, ne, to odpadá, omlouvám se. Teď jich hodně odpadá. Až po 74 taky od zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Navzdory tomu, že EPP je rozdělená, je návrh přijat. Kompromis 43. Kdo je pro? Proti? Přijato. 77 Burkhard Pals, to je doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 77. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. 23 ku 17, 2 zdržení. Přijato jako doplnění. Teď se dostáváme k 83. Návrh 83 od zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 543 pro, proti, zdrželi se, uvěříme. 543 ověřujeme. To je klasické rozdělení na levici a pravici. 21 ku 20, jedno zdržení. Emanuel Morel. Ne, to odpadá, omlouvám se. Takže 8 od zelených. Kdo je pro? proti, No, to ale odpadá, pokud 83 je přijato. Ne, ne, ne, omlouvám se. Správně to říkáte. Musíme se vrátit k 85. A co 84? 543 bylo přijato, takže 84 odpadá. Nicméně 85 je kompatibilní s 543, takže o ní musíme hlasovat, protože návrh 83 nebyl přijat. Kdo je pro 85? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Jenom bych se chtěl ujistit, že hlasování je správné. 87 od zelených pro, proti, zdrželi se. To je zase podivné spojenectví, ověříme 87. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. 23 ku 18 jedno zdržení. Přijato. 86 tedy odpadá, takže jdeme na kompromis 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90 od zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98. Pan Mono je pro, všichni ostatní proti, zamítnuto. Kompromis 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrh 104. 104. Končím hlasování. 21 pro, 20 proti, 1 zdržení. 105 pro, proti, zdrželi se. Někdo si, roz, někdo si to rozmyslel mezi 104 a 105? Ne, stejný výsledek, přijato. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 od zelených pro, proti, zdrželi se, ověříme. Kdyby náhodou někdo změnil názor mezi tím. Končím hlasování. 23 pro, 19 proti. Těsná většina ale jiná většina než předtím. Přijato. 109. Paul Tang, kde je pro, proti, zdrželi se, ověříme 109. 109. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. 22 ku 20 přijato. 110 od zelených pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 48. Tady je jedno pozměnění. Ne, omlouvám se. Zkrátka pro, proti, zdrželi se, přijato. A k návrhu 115, kdo je pro, jsou někteří proti, takže ověříme e, návrh 115, který je doplněním ke kompromisu 48. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 115. Končím. 19 pro, 22 proti, jeden se zdržel, takže eh, zamítnut. Dostáváme se 116, návrh Danuty, kdo je pro? 116 proti. Prověříme, prověříme tu 116. Prověříme 116 Danuty. končí masování. Má jenom 17 hlasů, 24 proti, takže byla poražena 117 Marka, Markové. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Já prověřím. EPP podporuje EFDD tady, no. To je takové velice subtilní ta situace. Prověříme, prověříme. S 117. 19 pro, 22 proti, jeden se zdržel. I přes veškeré úsilí, milý Marko, Marko poražen. A takže 118 Ester. Kdo je pro? Ano, 118 Ester. Kdo je pro? Proti? Zažel se zamítnut 120 zelených. Kdo je pro? Proti? Zažel se přijat Ano, e, pro, proti, tedy kompromis 49 přijat. A e, nyní 127 zelených, kdo je pro, proti, zdržel se e, a e, takže prověříme 127 pro zájem hlasování. Zájem hlasování. Končím hlasování. 20 eh, pro, 21 proti a 128 GUE. je pro? Proti? Zamítnuto. 131 GUE. Kdo je pro? je proti? Zdržel se. Přijat. 132 hm, zelených. Kdo je pro? je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Eh, kompromis 50 blok. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Nyní se dostáváme ke 139 zelených pro, proti, zdržel se zamítnut, 138 pol Tank, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 140 zelených, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 51, kdo je pro, proti, EPP, EKR. A takže prověříme, prověříme kompromis 51, to je kompromis velice pochybný, hmm, takže končím hlasování, končím, ale tady většina. 25 pro, 16 proti, 1 se zdržel. Je rovněž přijat. Takže teď se dostáváme rovnou ke 143. Naši dva zpravodajové navrhují návrh, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 144, eh, kdo je pro, proti, zdržel se. My prověříme, prověříme 144. Hlasujte. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, přijat. A uh, dní 145, eh, kdo je pro, EPP, kdo je pro, prověří, kdo je pro, takže pro, všichni jsou pro, mm, kromě těch, kteří jsou proti, kdo je proti, nikdo, ano, ano, omlouvám se, zdržel se, jeden se zdržel, přijat. 146, eh, eh, což je destrukční návrh, kdo je pro, proti, zažil se zamítnut. A nám zpravodové navrhují návrh 147, kde je pro, proti, zdržel se přijat. Mm, zelení 149 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že většina je pro, ale prověříme. Prověříme 149 za hlasování. zahajují hlasování. Hlasujte. Někteří jenom mluví a nehlasují. Končím. Končím 26 pro, 15 eh, proti. Nyní eh, musím říci, že nyní eh, stroj mi říká, že ještě i předtím, než se začne hlasovat, je tady jeden zelený navíc. A zatím je asi nějaká velká nadnárodní společnost. No to říká pořád EPP, takové to pomluvy na adresu zelených. Děkuji, Markusy, dobře. A 150 zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 153 GUE, kdo je pro? Proti? Zdržel se, je třeba prověřit. Tady jsou takové zvláštní aliance, které se tvoří, takže 153. Hlasujte, hlasujte. Mhm. Ano, 21 pro 20, proti přijato. FDD je pro, proti, zdržel se zamítnout návrh FDD. A nyní budeme hlasovat o 154 analýz, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 156 zelených, jde pro, proti, přijat. 157 FDD. Zamítnuto. Kompromis, 100, kompromis 52, kdo je pro? Zdržel se přijat. 160 Bernard Mono, kdo je pro? zamítnuto. 161 GUE, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A 162 FDD, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 163 Markus Ferber, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A kompromis 53, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A hlasujeme unblock, nyní můžeme hlasovat, ano, jsem chtěl navrhnout, můžeme hlasovat o všech návrzích 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stejných autorů unblock. Unblock, kdo je pro, proti, zdržel se ano, velké nadšení zavládlo. Vynikající. A závěrečné hlasování, jmenovité. Bon. Euh, oui, alors, Pardon, pardon. Avant de... A než řekneme výsledek hlasování, tak GUE požádalo slovo. Chtělo vysvětlit své hlasování. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych chtěla, abyste uvedli, děkuji pane předsedo, chtěla bych, abyste v, do zápisu uvedli, že jménem různých eh, poslanců GUNGL eh, my, eh, my máme menšinový názor k této zprávě a my to chceme tedy předložit takto sekretariátu. Ano, já jsem vám měl dát slovo předtím, když jsme začali hlasováním. Dobře. Dobře, bude zapsáno, děkuji. A e, e, takže pokud chcete změnit své hlasování, můžete udělat, mm, ne, dobře, končím hlasování, tudíž 25 hlasů pro, 6 proti, 9 se zdrželo, zpráva byla přijata. Blahopřejeme našim dvou spoluspravodajům. Děkuji, děkuji Stinovým, děkuji, děkuji všem, kteří se zapojili do činnosti i do hlasování a připomínám, ještě pličkejte, ještě jsem neskončil. Jenom připomínám, že eh, eh, nahlížení do dokumentu skupiny, eh, kodexové skupiny, to je možné, sál je otevřený a veškeré formality platí až do 29. června. Končím zasedání. Bon. Bien.